Nejprve sdělení eh, je k dispozici eh, zápis ze včerejší schůze, jsou proti němu námitky, není tomu tak, tím je zápis schválen. Ještě jsem obdržel eh, pozici